Vážení kolegové, musíme začít s naším jednáním. Už máme spoždění. Takže vidím, že někteří z nás už přeci jenom se sem dopravili z postele, což je dobré. Takže začneme. Já bych ráda přivítala pana Toma Beverse, který je předsedou výboru pro zaměstnanost EMKO eh, a také vítám Tomase Dominika, který je předsedou výboru pro sociální ochranu SPC. Já hned dám slovo panu Beversovi. Věřím, že většina členů našeho výboru eh, zná dobře vaši organizaci vaše stanoviska. Já bych přeci jenom ale byla ráda, kdybyste pro naše nové členy eh, řekl něco o našich vztazích i o vašem místě v rámci rady. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne vám všem. od založení článkem 148 smlouvou z roku 1998. Náš výbor je hlavní přípravný orgán pro radu EPSCO, která se věnuje eh, zamě, eh, zamě, strategii zaměstnanosti. A tato strategie byla nejprve zakotvena v Lisabonské strategii, nyní v eh, strategii Evropa 2020 a evropském semestru. Takže už máme za sebou asi 17 let zkušeností z koordinování eh, zaměstnanecké politiky členských států. Eh, zaměřujeme se na konvergenci a eh, koordinaci těchto politik v kontextu, kdy samozřejmě je poměrně těžké najít nějakého společného jmenovatele. Takže pro nás je důležitý právě ten evropský semestr. V tuto chvíli Evropská komise vydala Eh, svůj výsledky svého výzkumu. My jsme se na něm samozřejmě podíleli, také připravujeme závěry rady pro tyto mm, závěry z této studie. A potom samozřejmě také připravujeme podklady pro jarní Evropský summit vždy ve chvíli, kdy eh, komise vydá eh, konkrétní doporučení pro konkrétní země, eh, my se k ním vyjadřujeme předtím, než se to stane doporučení rady. Vždycky v červnu, v červenci, během roku potom pracujeme na follow-upech těchto doporučení, máme takový dohledový program, tak, abychom měli opravdu multilaterální pohled na, na relevantnost, na pokrok, ke kterému došlo. Takže v tomhle do toho hodně investujeme. E, náš přístup zajišťuje, že e, vývoj politiky se důkladně diskutuje s otevřenou myslí a e, vlastně z toho to potom vždycky vyvozujeme závěry. V tomto semestru už jsme přeskoumali otázky nezaměstnanosti v prosinci, to je samozřejmě priorita, protože nám tady jde o právě implementování těchto oblastí. Budeme se také věnovat aktivní politice zaměstnanosti, eh, reformě veřejných služeb dalším tématům. Zase budeme spolupracovat s dalšími relevantními výbory, tak jako například s výborem pro vzdělávání o celoživotním vzdělávání. Také budeme spolupracovat na otázce například zdanění práce a podobně. Eh, na základě přeskumu v roce 2014 jsme potom upravili celou řadu navrhovaných doporučení e, komise a potom na základě našich doporučení se to posměnilo tak, že to potom podpořila i rada. Mm, konzultujeme také evropské sociální partnery vždycky v klíčových momentech e, toho evropského semestru, což oni vítají. Co se týče Evropy 2020, my jsme přesvědčeni o tom, že naše pole musí mít velmi dobrou kvalitu ve srovnání s tím, co poskytují také jiné služby rady. Musíme eh, vycházet z výsledků, musí, na, naše hodnocení musí být vždy vyvážené. A já si myslím, že investice právě do těchto oblastí se vyplatila, protože Ehm, si myslím, že se nám posililo naši oblast posílit i také vůči radě ECOFIN. Eh, toto vyvažování vždycky znamená také určité eh, adaptování eh, závěru rady. K tomu samozřejmě vás budeme také konsultovat. Možná jste si vědomi toho, že v tuto chvíli procházíme střednědobým eh, přeskumem eh, Evropské strategie 2020. Komise už navrhla nějaké nové změny pro mechaniku Evropského semestru a také se věnujeme teď eh, vytvoření konečného souboru doporučení, tak abychom měli opravdu jasná orientační vodítka nebo směrnice v této oblasti. E, také jsme radě EPSCO e, poskytli společné e, doporučení našich dvou výborů a zase se budeme ještě zabývat tím balíčkem ve chvíli, kdy postoupí dále. Nyní bych ještě rád upozornil na tyhle ty směrnice ty směrnice pro oblast zaměstnanosti jsou zásadně důležité pro ten přeskum, protože definují e, celkovou orientaci evropské e, strategie pro zaměstnanost v budoucnosti. E, je to v podstatě klíčový úkol našeho výboru a my vlastně hned, jak komise předloží ty doporučení nebo ty své návrhy, tak začínáme s naší prací na tom. My v MKO jsme jasně řekli, že si myslíme, že bychom měli lépe využívat tyhle ty směrnice. V posledních několika letech byly nedostatečně využívány. Jejich strategická role musí být znovu posílena. Je potřeba také, aby byly uživatelsky eh, jasně strukturovány, aby a abychom také k tomu eh, vyjádřili nějakou eh, zodpovědnost za jejich prosazování. Teď ještě, co nás čeká v roce 2015, v tom evropském semestru, začali jsme eh, zase tím, že samozřejmě máme nižší poptávku pracovních míst není mnoho, eh, lidé přichází o své dovednosti, když jsou nezaměstnaní, což samozřejmě dále podkopává jejich možnosti, takže v tomto kontextu eh, my eh, podporujeme investování do dovedností pracovních sil. Zase se to objevilo v, tom, v té společné zprávě. Naše přeskumy ukazují, že dochází k zásadním reformám, v těch se musí pokračovat, v některých případech i posílit samozřejmě trvá dlouho, než takovéto reformy přinesou ovoce, takže to nenastane okamžitě. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní pan Tomas Dominik, eh, který předsedá tomu eh, výboru pro sociální ochranu. Děkuji. Děkuji, drazí poslanci a poslankyně. Je mi ctí mm, být mezi vámi a představit vám náš výbor. Je to výbor založený na základě smlouvy v roce 2000, který radí, eh, dává rady, tedy eh, poskytuje konzultace radě ohledně různých otázek souvisejících se zaměstnaností, včetně ehm, sociální péče. Je tu jeden pilíř, což je evropský semestr, druhý pilíř je tematická práce přispívající k dalšímu rozvoji společného porozumění výzev, jimž v Evropské unii čelíme a hledání účinných eh, nápravných strategií. Takže to, co MKO dělá, je vlastně, eh, zaměřujeme na eh, dozor a na provádění různých doporučení pro jednotlivé státy. Výroční přeskoumání probíhá strany komise, dáváme potom eh, rady, eh, pokyny, další pokyny a eh, konzultace radě. Ro, role SP, SPC, tedy SPC prokázala svoji hodnotu, je to přípravný orgán kompetentní, v, pokud jde o sociální otázky a sociální začlenování. V SPC také sdílíme naše poznatky ohledně tematických přehledů a e, hloubkové práce, pokud jde o dlouhodobou péči a udržitelnost systému sociální péče. Přijali jsme dvě důležité zprávy, jednak o adekvátní sociální ochraně e, pro stárnoucí společnost a dále e, systémy sociální ochrany v Evropské unii, financování, účinnost a efektivita alokace zdrojů. V letošním roce jsme vydali zprávu o um, adekvátnosti penzí, bylo to um, koncem, myslím, že května, což je zpráva, které se řeší tedy ta adekvátnost této problematiky a měli bychom to vnímat v souladu se zprávou kolegu EPC o udržitelnosti penzijních systémů. SPC také vypracovalo několik dalších zpráv pro radu, První je roční přehled reform sociálních systémů a návrhy Radě sociálních priorit pro příští rok, což je zpráva, která má zapadat mezi další stanoviska v rámci eh, výroční zprávy o růstu a pak eh, zpráva o sociální situaci v Evropské unii a trendy, které máme sledovat. posledním roce 2014 byl významný rok pro naší práci a rada eh, chtěla, abychom reflektovali nad střednědobým hodnocení strategie 2020 a jak pokročit, pokud jde o sociální Evropu. Společné stanovisko s MKem e bylo schváleno radou EPSCO eh, v loňském roce. A eh, jedna z věcí, kterou zmiňujeme, je potřeba vyváženějšího uspořádání průběhu uplynulých let a v důsledku krize Evropská unie úspěšně posílila koordinaci rozpočtových politik členských států, včetně eh, provádění, ale vymáhání sociální dimenze tedy pokulhávalo. Naše společné stanovisko MKO a SPC jen eh, pod, podtrhuje priority strategie 2020, zejména eh, ten aspekt inkluzivnosti, kdy je potřeba, aby se jednotlivé členské státy eh, zhostily své konkrétní zodpovědnosti. Nejde o samotný cíl, ale o implementaci reform, které jsou nezbytné k tomu, aby Evropa pokročila. Evropa 2020 a evropský semestr již osvědčili svoji hodnotu a stali se Eh, důležitým katalyzátorem změn. Měli bychom se nyní zaměřit na implementaci již dohodnutých reform a další tlak eh, na reformy tam, kde pořád zůstávají mezery. Jednak je tu otázka sociální eh, zprávy, která je v plné kompetenci členských států podle subsidiarity a to i v souladu s, s dalšími evropskými cíly abychom měli vyvážený evropský semestr, musíme směřovat integrovaným cílům strategie 2020. To znamená, inkluzivní růst je jeden z hlavních pilířů tohoto přístupu. Jednu part, partnerství mezi radami e-, EPSCO a ECOFIN, aby se zvýšila spolupráce, zejména v oblasti dlouhodobé péče a penzí. Kromě toho toto společné stanovisko zdůrazňuje také význam společných ukazatelů a scoreboard, který představoval důležitý krok vpřed, aby se zviditelnily některé, některé výzvy sociálního a zaměstnaneckého charakteru. Pravidelně by měla být tato tabulka revidována a kontrolována jakožto jeden z užitečných nástrojů. Vítáme také integrovaný eh, přístup Eh, který byl součástí balíčku hospodářské zprávy. Je to jeden eh, z, konkrétní, z konkrétních eh, projevů toho, že komise bere vážně evropskou situaci a nutnost udržení vysokého ratingu. My to tohle bereme velice vážně samozřejmě ovšem, že v budoucnosti budou makroekonomické přizpůsobení a rozpočtové otázky muset vzít, brát větší eh, ohled na sociální aspekty, protože sociální investice mají svou roli a mají svůj přínos i pro růst a konkurenceschopnost. Nová komise řekla, že hodlá dále monitorovat sociální rozvoj v rámci koordinace hospodářských politik. To vnímáme jako významný cíl, ale kromě toho trvá, že k implementaci musíme použít nejlepší nástroje, které máme k dispozici. Plně integrovaný přístup je takový, kde budou mít rovnou váhu makroekonomické otázky a sociální otázky. A to všechno musí být sledováno monitorovacími prostředky a řešeno na kompetentních fórech. Jsou tu tři hlavní poselství, která chci předat kontextu nové investiční agendy eh, nové komise by měla být daleko viditelnější sociální dimenze. A finanční návratnost musí být vždy vnímána v kombinaci se sociálními vedlejšími dopady. Máme-li mít inkluzivní růstovou agendu, musíme prosadit naše sociální hodnoty a cíle a brát vážně i reformy politik a to, jak jsou tyto politiky nastaveny. Musíme zlepšit způsob, jimž monitorujeme sociální vývoj, aby měl stejnou hodnotu jako makroekonomický rozvoj. A musí se tak dít v duchu integrované tvorby politiky, která opět dává stejnou hodnotu všem eh, jednotlivým kompetencím. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji za tento úvod. A nyní dáme slovo koordinátorům, kteří budou moci položit první dotazy. Paní Mora Šatie, prosím. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane oba pánové, za tyto prezentace, které byly velice zajímavé a velice poučné. Mám několik dotazů které z těchto prezentací plynou především pro pana Beverse. Vy jste dobře zúrazňoval, jak vám záleží eh, studie o vývoji eh, nezaměstnanosti mládeže a v souvislosti s garancí mládeži. Také jste prováděli podobnou studii eh, v souvislosti s zaměstnaností. Jsou tu dvě politiky, které se, jsou velice blízké. To je iniciativa pro zaměstnanost mládeže. To je v podstatě mm, takové posílení té záruky mládeže, pokud tak mohu říci, v těch eh, oblastech, které mají největší potíže. A já se vás ptám proto, že bych ráda přímo eh, že já, že já vidím přímo na místě eh, spoustu zmatku i na politické úrovni. Je zapotřebí jasně komunikovat ohledně zaměstnanosti pro mládež. Vznikl tedy v tomto zmatek eh, určitá nejistota, co to tedy ve skutečnosti znamená. A také za druhé chci říct, my jsme hodně bojovali za to, abychom měli 20 Evropského sociálního fondu zaměřeného na boj proti chudobě, pro sociální inkluzi. A co konkrétně vy v, to, v tomto bodu připravujete? A za třetí, také jsme museli hodně bojovat za to, aby Evropský sociální fond nebyl eh, spojován s fondem soudržnosti. Jaká je vaše vize, váš pohled na věc, na to, jakým způsobem se využívá Evropský sociální fond a my tedy ještě nejsme u toho plnění, ale jak vypadají ty projekty přímo na místě a jak vypadá další vývoj za, za čtvrté, zelený vývoj a dovednosti. Hodně se hovořilo o tom, jak validovat, ověřit dovednosti, praktické dovednosti, které lidi získají zkušeností. To je ještě věc, která ještě nefunguje. Co je tedy zapotřebí udělat proto, abychom skutečně mohli stimulovat u Eh, zaměstnanců, kteří mají za sebou dlouhou profesní kariéru, aby takto byla validována či o, pro, hm, takto ověřena jejich profesní kvalifikace. Děkuji. Předám slovo také paní Jutě Steinruck za SAD, prosím. Ja, vielen herzlichen Dank, dass... Mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli. Také děkuji za vaše projevy, kolegyně Šatě už nadnesla problém boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. To je naše, to je obrovsky důležité téma. Stejně tak důležité téma je ale také dlouhodobá nezaměstnanost. <clears throat> Takže jaká opatření předpokládáte pro to, abychom eh, mohli cíleně působit proti eh, této dlouhodobé nezaměstnanosti v Evropě? Eh, potřebujeme nějaké konkrétní kroky, protože eh, tady nejde jenom o to, že tito lidé se nemohou zapojit do, pracovní, eh, do pracovního procesu, ale eh, vůbec je to problém pro celou společnost. Takže potřebujeme investice. Mm, vy jste o tom už hovořil, pane Dominiku, vy jste říkal, že naše investice se musí zaměřit na sociální hodnoty, takže mě by zajímalo, kde jsou tady ty potřebné možnosti toho, co by se dalo změnit co předkládáte? Co by se mělo zlepšit? Čemu bychom měli my všichni na pomoci? A pane Dominiku, vy jste také hovořil o důchodech, o stárnutí společnosti. Mm. Říkal jste, že by to na sebe mělo být nějak zaměřeno, takže co s tím? Jaké konkrétní návrhy máte? Eh, komise minulý týden předložila svoji zprávu o cílích eh, politiky zaměstnanosti a sociálních věcí. První eh, takové tiskové prohlášení bylo, že země které mají dobrou ochranu práce a sociálního zabezpečení, se lépe vypořádávají s krizí. To samozřejmě není nic nového, takže proč nemají všechny členské státy v téhleté oblasti už, eh, proč nedosáhly zlepšení? Děkuji, Rýňa Ronja Kári, prosím. Tak, o, tak til begge Děkuji. Eh, všem, kdo přispěl přispěli k této diskuzi a děkuji také oběma hostům. Je velice zajímavé vyslechnout si více o vaší práci. Oba hovoříte o evropském semestru. A to je integrální součást naší práce. Podívejme se na zásadní strukturu semestru. To je věc, kterou komise eh, řeší, my se tomu také věnujeme. Možná budeme muset trochu změnit fungování ekonomického eh, řízení a také sociální parametry, sociální indikátory, které by měly být začleněny do evropského semestru. Ty by tam měly být eh, tak, abychom se zabývali také úrovní sociální ochrany. A vidíme tedy, že tu, jsou, že je tu eh, demokratický deficit. Jak můžeme eh, lépe sladit eh, tuto situaci? Tak abychom dosáhli toho, že nebudou tyto parametry jen podřízeny rozpočtům a rozpočtovému deficitu. My chceme vytvořit více pracovních míst. Už jste přemýšleli o nějakých sociálních změnách? Paní Ageas EFDD. Grazie, Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji oběma hostům za úvod a informace o těchto dvou nástrojích, o kterých e, můžeme diskutovat a ze kterých e, nyní máme více informací. Mám dva dotazy a také dvě poznámky hodnotící ohledně toho, e, co se týká například Itálie a politiky mládeže. Tento projekt v podstatě nedosáhl svého cíle, nebyl úspěšný, není to nástroj, který by byl efektivní, není komunikován eh, tak, aby eh, ty výsledky byly nějak přístupné, já se ptám, je problém jenom v provádění, nebo chybí jakási koordinace, která by se měla vytvořit mezi těmi, eh, kdo eh, tedy nastavuje tento proces a kdo jej pak má plnit? V zemích, kde byl aplikován tento systém, eh, došlo i k pozitivním výsledkům, velice pozitivním výsledkům. Nicméně v Itálii není v podstatě používán, zmizel, ztratil se v zákrutech byrokracie a e, mladí e, už předem e, Eh, říkají, že něco takového používat nejde. A potom se chci zabývat sociálním eh, rozměrem, který by měl být eh, zvažován současně s ekonomickým a makroekonomickým, protože doposud slyším, že se hovoří jenom o vyrovnaném rozpočtu, o cílech, jako je strukturální reforma a, a o tom, že se nemá překračovat limit deficitu vůči HDP Eh, ano, to je stanovisko některých členských eh, států. Tímto způsobem eh, tedy se dívají na situaci a bylo by zapotřebí sociální rozměr postavit na stejnou úroveň s ekonomickým. Ano, musíme se zabývat hospodářským aspektem a patřičnými mezemi, jejich dodržováním, dodržováním pravidel. Nicméně se zdá, že ekonomické cíle ne pokaždé vedou k tomu, že jsou e, dosaženy i sociální cíle. Ještě můžete nám dát více informací, vzhledem k tomu, že Itálie má problém s penzemi a ten problém je tam e, extrémně závažný. Máme minimální penze, které jsou e, hodně pod mezí udržení eh, své existence, důstojného eh, života. A můžeme o tom získat eh, více informací, co se dá změnit. Děkuji. Můžeme začít panem Beversem? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny otázky. Nejprve tedy nezaměstnaností mladých. My na výboru MKO implementujeme eh, využívání eh, těch záruk, eh, jak nejlépe to jde. Také máme indikátory, které používáme. Už jsme měli tři přeskumy Eh, to proběhlo ve všech 28 eh, členských státech. Eh, ty výsledky jsou trošku smíšené. Některé země už něco nastavily, některé tedy země už mají to, co je v těch doporučeních pro záruky uživatelů. Potom eh, některé země to ale nenastavily. A zejména tedy pro země, které nedostávají finanční podporu z iniciativy pro zaměstnanost, tak tam přece jenom bylo trošku těžší je přesvědčit, aby se zajistilo že tedy si nastaví tuhle tu use guarantee pro ty další země. Eh, hlavní účel je zajistit, že to, co si nastaví, to, co tam mají, eh, v rámci reform, které dělají, eh, potom zajistí, že tyhle ty záruky se potom opravdu implementují. Takže tahle ta use guarantee, to bychom měli považovat za strukturální reformu, která opravdu napomáhá přechodu z, ze školy do pracovního procesu. A finanční prostředky, které jsou k tomu dispozici, to je v podstatě jenom prostředek, který eh, ty reformy eh, pomůže zrealizovat ale neměli bychom tedy samozřejmě to eh, nějakým způsobem eh, míchat dohromady. Tady vlastně jde o to, že, že máme jakousi záruku, že ukončíme eh, nezaměstnanost mladých lidí. Hodně práce, kterou země odvádí, co se týče třeba nastavování partnerství. To jsou věci, které neexistovaly v minulosti. Regionální úřady se teď mezi sebou lépe koordinují, lépe spolupracují, zpracují také eh, s institucemi eh, pracovního trhu, tak aby se propojila oblast vzdělávání a oblast zaměstnanosti. A v některých případech tedy nevidíte už ten dopad protože to chvíli trvá. To je normální, zejména v zemích, které se potýkají s velkými problémy, tak tam bychom jim opravdu měli dát trošku více času na to, aby předložili nějaké první výsledky. Já eh, třeba znám dobře italský případ, tak já vím, že struktury, které byly nastaveny, partnerství, která se eh, nastartovala, to je dobrý krok ku předu. Komunikace k těm, k téhle use guarantee je také oblastí, která se dá zlepšit, tak aby mladí lidé vůbec eh, o tom věděli, aby, aby mladí lidé věděli o tom, že mají nějaké možnosti, nějaké programy, které mohou využít. Evropský sociální fond, do toho se eh, zapojujeme trošku méně přímo ale zase je to propojené na evropský semestr, takže nás opět zajímá, jak země využijí eh, prostředky ESF. Doufáme, že to zaměří na ty hlavní priority, které se identifikovaly v rámci Eh, semestru. Dlouhodobá nezaměstnanost a eh, potvrzení dovedností, to jsou věci, které jsou spolu propojené samozřejmě. My se také snažíme tedy proto, abychom co nejlépe bojovali proti dlouhodobé nezaměstnanosti, to, jsou, to je hospodářský vývoj. S tím nic neuděláme, ale um, v naší oblasti. V naší oblasti hla, zásadní aspekt jsou právě ty dovednosti, um, také aktivní politika zaměstnanosti, to je něco, co pomůže všem nezaměstnaných, protože nikdo ne, nezačíná jako dlouhodobě nezaměstnaný. Samozřejmě každý nezaměstnaný e, začíná nejprve jako krátkodobě nezaměstnaný, takže právě v této fázi začátku nezaměstnanosti se nám musí podařit dát lidem dovednosti, které potřebují proto, aby se vrátili zpátky na pracovní trh. Některé země dokonce mají nastavený systém profilování tak, aby hned v té rané fázi poznali, eh, kteří lidé jsou nejvíce ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Já si myslím, že bychom měli využívat ty dobré příklady, které máme, příklady z praxe, z praxe z některých zemí, tak abychom přesvědčili zase další země, eh, že mohou udělat ještě více. K tomu semestru, co se týče změn struktury, já si nemyslím, že mechanika, struktura toho evropského semestru jsou nevyvážené, že by se to muselo měnit. Ten systém, který už existuje, Um, se zaměřuje jak na sociální, tak eh, hospodářské otázky. Eh, je potřeba eh, se ale zaměřit spíše na ty politické, na politická rozhodnutí v rámci evropského semestru. A vypadá to, že z té nejhorší krize už jsme se vymanili, takže možná teď právě eh, na tohle to se můžeme zaměřit. To znamená zaměřit se na to, aby ty politické volby byly vyvážené. A ještě jedna věc, to je, ten, to je řízení pro makroekonomické nerovnováhy. Tady máme svůj vlastní systém, máme takový scoreboard, kde máme různé sociální indikátory, indikátory zaměstnanosti. Jak už říkal Tomás, měli bychom vytvořit eh, větší propojení mezi těmi dvěma systémy, tak abychom je nevnímali jako dva odlišené světy, ale jako něco, co je integrováno v rámci evropského semestru. Tolik tedy ode mě. Takže zazněly tady různé body. Jedna zajímavá věc se týká investičního balíčku navrženého komisí, což by mělo být považováno za sociální investici. Musíme to samozřejmě dát do souvislosti se systémy sociální ochrany, které čelí dnešním problémům. Problematika dlouhodobého nezaměstnanosti byla také zmíněna. Všechny tyto věci jak si eh, se eh, spolu souvisí. Naše systémy musí být uspůsobeny tak, aby prostřednictvím investic do těchto, jsme dali investice do těchto systémů, abychom jim dali zdroje, aby tak, aby mohli čelit problémům, eh, které, které máme. Dále dlouhodobá nezaměstnanost. Musíme přizpůsobit společnost starší pracovní cíle, to znamená mít systémy, které jsou v pružnější. Více osobní eh, personalizace, přizpůsobení tak, aby lidé mohli zůstat v zaměstnání místo tedy, aby byli nezaměstnaní. Takže to jsou ty různé přístupy, které se tady snažíme eh, kombinovat – to myslím, že odpovídá i vizi komise a budeme se o tom bavit na, ochranu, na výboru pro sociální ochranu. Takže to jsou ty jednotlivé pilíře, které musíme zvažovat. Je to zejména o diskuzích, o penzích a panuje souhlas v tom, že se musí pracovní síla přizpůsobit delší eh, době, delší životnosti, rostoucí délce života i e, pracovní, e, pracovní doby. Ale musí se tomu e, přizpůsobit celkový systém, čili členské státy chtějí, se chtějí přizpůsobit demografickým změnám. A to jsou věci, které musí být implementovány v rámci modernizace sociálních systémů. Musíme samozřejmě respektovat některé sociální společné hodnoty, které máme. To, to není bezvýznamný uh, bod, třeba minimální penze. Jak to tady bylo zmíněno v případě Itálie, máme nástroje, které nám umožňují jak si změřit relativní úroveň těch e, dávek, které dostáváme, abychom měli určité benchmarks, prostřednictvím kterých můžeme zjistit, co můžeme udělat k tomu, abychom poskytli občanům dostatečnou eh, podporu. I na tomhle bychom měli v budoucnu pracovat ještě dál. Myslím, že to bude jeden z hlavních bodů, který bude zařazen na pořad jednání výboru příští měsíc. A poslední bod se týká sociální dimenze. V kontextu evropského semestru. Jak již bylo řečeno, máme nástroje, které potřebujeme. 2013 se vedla hloubková diskuze o e, o tom scoreboardu pro zaměstnání a e, co teď potřebujeme? potřebujeme spolu s komisí více integrovat sociální dimenzi do makroekonomických zřetelů. Čili musí tam být jasný eh, link eh, toho s tím scoreboardem. Na tom bychom měli dále pracovat a mělo by se to eh, probrat v příslušných výborech a poté na komisi. Děkuji you very eh, Děkuji. Paní Blinkevičujte, já vám děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi poděkovat panu Beversovi a panu Dominik za to, že nás seznámili eh, s činností jejich výborů. Oba dva výbory Výbor pro zaměstnanost a pro sociální ochranu poskytují doporučení v příslušných oblastech, které pak e, slouží k vytváření pokynu pro zaměstnanost nebo k e, revizím pro jednotlivá doporučení specifická pro e, členské státy. Ovšem, vzhledem k tomu, že se zabýváte intenzivně těmito otázkami, víte asi, zda, zda mají politické státy dost Eh, zda mají členské státy dost politické vůle k implementaci těchto doporučení, tak aby to mělo dopady na život evropských občanů. Pan Bevers třeba zmínil, že eh, by bylo eh, dobré mít něk- určité minimální závazky. Nejenom pokyny, ale specifická opatření, která budou mít své financování, jako třeba záruka pro mladé. Potřebujeme skutečně tato opatření? Já myslím, že ano. Další dotaz. Hovoří se na vašich výborech o dopadech přistěhovalectví do Evropské unie? Já jsem samozřejmě ráda, že máme svobodu pohybu, ale některé členské státy ztrácí eh, svou populaci, neboť lidé se vystěhovávají, emigrují nejenom z jednoho členského státu do druhého, ale také z té stárnoucí Evropy úplně mizí. A tudíž se ptám, plánujete dělat něco i na téma emigrace? Něco, co by pomohlo členským státům? Nějaký výzkum? Sociální model už je dnes jen hezká vzpomínka protože máme obrovskou nezaměstnanost, sociální vyloučení, chudobu, což jsou všechno jevy, které jsou stále na vzestupu. Jaký je váš názor? Má e, váš výbor nebo mají vaše výbory nějaké návrhy konkrétní, třeba že by existovala záruka pro děti? Existuje o, rostoucí míra dětské chudoby. Ano, máme záruku pro mladé, ale nejprve musíme přihlédnout k tomu, té skutečné příčině a to je, že děti se už do chudoby rodí. A pak, když, se, když vyrostou v mladé lidi, nemají pak motivaci pracovat a e, zajistit své rodiny, nemají tu možnost. Čili měli bychom analyzovat, proč jsou naše děti chudé. Žijeme na jednom z nejbohatších kontinentů a přitom tam, tu máme tak rozšířenou dětskou chudobu. Paní Jelen. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám, pánové, za vaše příspěvky. Paní pane Beversi, my vůbec nezdílíme váš optimismus eh, v těchto bodech. Zvláště když říkáte, že krize již je za námi, že se vzdaluje. Já myslím, že je to eh, úplně obráceně. Jistě, že eh, je tu určité zlepšení, ale musíme předpokládat to nejhorší, protože sociální systém je eh, financován národním bohatství, ale vidíme, že v Evropě už je málo zemí, kterým se daří udržovat finance na zdravé úrovně, mají obrovské dluhy a tohle se nezmění v blízké budoucnosti, je to financováno prací, ale jak víme, tak eh, zaměstnanost klesá jak kvalitativně, tak kvantitativně. Tudíž je naprosto naléhavý, abyste nám dali doporučení, které budou znamenat eh, naprosto změnu oproti tomu, jak se věci dělaly až doteď. Nemůže to být jenom nějaké přizpůsobení ale skutečná transformace, pokud jde o zlepšení účinnosti. Pane Dominik, já vám eh, děkuji eh, za to, co jste řekl, ale opět nezdílím váš názor, pokud jde o takzvanou modernizaci. Jestliže modernizace znamená pracovat déle, tak eh, pak tedy nevím, jak, co se bude dít. Pak důchodci budou muset pracovat, ale příliš si pak důchodu neužijí vzhledem k zdravotnímu stavu, v kterém budou. Takže e, pak, kdy se dá říct, že v takovém případě dobrý důchodce je mrtvý důchodce. My se snažíme, na jednu stranu e, bychom se měli snažit zaručit lepší úroveň života jak v pracovním e, etapě života, tak i v důchodu. Tak, aby bylo možné odejít do důchodu dostatečně brzo, aby si člověk mohl užít všech období svého života. Děkuji. Pan Balas. Euh, Děkuji vám eh, oběma pánům za eh, vaši prezentaci. Mám dvě otázky. Za prvé, eh, zabývali jste se, nebo nějaké organizace zabývaly započítáním systému Eh, podpory v nezaměstnosti v Evropské unii eh, průřezově, eh, ne podle toho amerického systému, ale v, například v případě asymetrického šoku. A pak ta druhá otázka, to je taková spíš poznámka. Narůstá věk dožití a současně narůstá i produktivní věk, nebo ta doba, po kterou člověk má pracovat. Jenomže eh, kvůli tomu, že pracují part-time nebo mají jenom dočasné smlouvy a eh, z podobných důvodů mnohé podniky nechtějí, aby eh, pro ně pracovali starší pracovníci. Takže je tu problém, že v 58 letech ve Francii už člověk nepracuje. A potom, když tedy nemá příspěvky do penzijního systému tímto způsobem, protože není nikde zaměstnaný, tak se mu snižuje v závěru penze. E, není to tak jednoduché, že když žijeme déle, budeme pracovat déle. A proto se ptáme, proč jsou zde vlastně tyto příčiny e, nezaměstnanosti. Je to tím, že tolik narůstá produktivita díky digitalizaci a e, mechanizaci? A e, současně musíme uvažovat o tom, e, že e, zde narůstá také nezaměstnanost a je to tato situace. Pan Beves a Dominik, děkuji vám. Co se týče specifických doporučení pro jednotlivé členské státy, jsou to v skutku doporučení. My jako výbor se snažíme zajistit, že eh, budou správně zaměřená politicky, eh, eh, správně nastavená a snažíme se vykonávat prostřednictvím toho tlaku jednotlivých členských států na sebe navzájem na stejné úrovni toho, že se nám z těch doporučení podaří dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. Nicméně výsledky jsou v rukou členských států a je to jejich zodpovědnost využívat tato doporučení jako politický nástroj. Samotná povaha tohoto procesu nicméně je taková, jak byla nastavena a my můžeme prostě jen radit zemím o tom, jaké jsou možnosti, případně můžeme vynaložit určitý tlak, nicméně politická zodpovědnost spočívá na eh, bedrech členského státu. Co se týče migrace, a veškerých eh, aspektů s migrací spojených. My si uvědomujeme, když se podíváte také na závěry Rady posud, eh, tak je to, to z toho patrné, že tu máme poměrně vágní nastavení a měli bychom se hlouběji zabývat těmito tématy. Chceme eh, to také eh, zohledňovat v našem pracovním programu na rok 2015. Chceme se zabývat všemi aspekty, které souvisejí eh, s migrací pracovní síly v Evropské unii abychom došli k takovým politickým radám, které budou více detailní a více propracované. V minulém roce jsme skutečně vedli diskuzi o možnosti určitého systému eh, podpory v nezaměstnanosti v rámci celé EU nebo Evropské měnové unie. To byla jako taková otevřená eh, akademická diskuze vedeno Eh, ještě nepadl žádný skutečný politický návrh ze strany Evropské komise. Nic takového na stole nemáme, nicméně jsme si říkali, že je to užitečná myšlenka a jako výbor se dosti zabýváme jednotlivými systémy podpory v nezaměstnanosti a diskutovali jsme o tomto tématu. Nedošli jsme k nějakým pevným závěrům, ale Radě EPSCO jsme předložili takovou stručnou zprávu. Poukazovali jsme hlavně na eh, rozdílné prvky, které je zapotřebí zohlednit, když se hovoří o systémech sociálního zabezpečení v souvislostech eh, s nezaměstnaností a podporou nezaměstnanosti. Tyto podpory nezaměstnanosti eh, které nyní máme, se velice liší v jednotlivých členských státech. A technické složitosti jednotlivých eh, modelů by neměly být podceňovány. Já vím, že teď o tom nejednáme z technického, ale z politického eh, hlediska a to je zapotřebí mít na paměti. A ještě pár slov o starších pracovnicích. Ano, v některých členských státech pracovní E, trh pro starší pracovníky je, takže je možné toho dosáhnout. E, vyžaduje to usi e, na všech stranách i veřejné služby poskytování zaměstnanosti se tím musí zabývat. Někdy není tolik investováno do starších pracovníků a stává se, že je pak složitější pro ně najít práci. Eh, pracovníci sami se tím také eh, musí zabývat. Je tedy třeba přemýšlet o tom, jak fungují naše pracovní trhy a není to jen otázka eh, sepsání textu, ono to vyžaduje skutečnou součinnost s pracovním trhem. Bohužel však vidíme v některých členských státech, že někde to jde hůře a někde lépe. Náš Výbor usiluje o to, aby se členské státy od sebe navzájem mohly e, poučit e, v osvědčené praxi, protože také tu jsou samozřejmě různé jiné výzvy v jednotlivých členských státech. Děkuji, pane Dominiku, máte slovo. Já si myslím, že byla vznesena celá řada témat, ale ta myšlenka za nimi je podobná. Jak je sociální e, dopad reform? Eh, které uplatňujeme. To bychom skutečně měli eh, systematicky uplatňovat. Měli bychom uvažovat o sociálních rozměrech toho, co se děje v členských státech. A z toho mm, plyne i ta diskuse o nárůstu penzijního věku, o jeho odkládání. Musíme modernizovat zaprvé naše systémy. Pokud lidé mají pracovat déle, A pokud tu jsou takové situace, kdy tu bude dost pracovní síly eh, v budoucnosti, podívejme se, jaká je demografické Eh, jaké je demografické rozložení, jaká je demografická tendence. Musíme tomu přizpůsobit i eh, naše penzijní systémy. Neměli bychom tedy penalizovat lidi, kteří pracují déle. Eh, měli bychom naše reformy dělat tak, abychom napomáhali pracovnímu trhu a tak, aby zde byly adekvátní odměny a na základě toho také musíme um, uspůsobovat naše eh, reformy, naše penzijní systémy. Jinak to možná budou lidé, kteří budou větší problémy než dříve. Takže eh, ty systémy musí být nastaveny tak, abychom brali v úvahu nové situace, kterým budeme čelit v budoucnosti. To musíme zvažovat také v našich systémech sociální ochrany. Proto musíme také investovat do sociální eh, ochrany. Co se týče chudoby a chudoby dětí, protože chudoba dětí v Evropě existuje, je to problém a musíme předejít tomu, že se bude reprodukovat chudoba. Opět, eh, společně se shodneme v Evropě na tom, jak, jak to dělat. Máme otevřenou metodu koordinace, takže to je tzv. soft law, eh, ale už máme také za sebou hodně odvedené práce, máme zprávu o chudobě dětí, o tom, jak ji předcházet do budoucnosti a co s ní dělat. A k této práci bychom se asi měli podrobněji vrátit a vytvořit, řekněme, nějaké referenční hodnoty, na které by se odkazovaly členské státy a vždy při reformách by sledovaly, zda tyto reformy splňují i tyto eh, referenční body, které již byly odsouhlaseny členskými státy. Thank you very much. One last question before... Uh, Ještě jednu poslední otázku před hlasování a dávám slovo Javieru Lópezovi, prosím. Muchas gracias. Yo seré rápido. Um, quería hacer una pregunta concreta. Děkuji, jenom velmi stručně, opravdu. Je to praktická otázka. Ohledně eh, doporučení, které vydala komise minulý rok. Eh, tam se hovořilo o tom, že Ehm, když se společnosti dostanou do konkursního řízení. Vlastně v minulém březnu bylo schváleno nové řízení, které bylo taky poměrně idealistické. To jsou možnosti restrukturalizace dluhu, eh, o poskytování různých pobídek podnikům, tak aby předložili nové podnikatelské projekty a podobně. Takže mě by zajímalo, víte něco o tom, jak to členské státy implementují? Já si myslím, že bychom se měli snažit, abychom podpořili zejména malé a střední podniky, tak abychom pracovali s jednotlivci, s lidmi, spíše než pouze s nějakými velkými podniky protože mm, ty zákony ohledně konkurzním řízení se hodně liší, co se týče třeba jednotlivců a co se týče velkých společností. Takže mi přijde, že tam jsou takové různé eh, standardy. Eh, ve Francii například je zákon, který eh, využilo asi 150 tisíc lidí v konkursním řízení My ve Španělsku naopak máme obrovský problém s osobními dluhy. E, to je tedy situace, kdy lidé nejsou schopni splácet své dluhy. E, takových jsme měli v minulém roce asi 40 tisíc. E, dostávají se do situací, kdy jsou vystěhováni ze svých bytů, kdy nemohou platit hypotéky a podobně. Uh, také ty eh, úrokové míry Evropské centrální banky nám způsobily problémy, takže se musíme zamyslet nad tím, jak se vzdálit problému takzvané sociální smrti. To znamená, když prostě jste v tak obrovském druhu, je to eh, hospodářská, eh, hospodářská tragédie, ale také sociální. Prosím, pane Beversi, můžete odpovědět? Ne, pan Dominik začne, prosím. To je obrovsky důležité téma, co se týče tedy chudoby občanů. My tu situaci musíme eh, monitorovat, musíme monitorovat domácnosti jako takové, mm, také míru zadlužení domácností. Pokud tohle to monitorujeme, tak můžeme dobře eh, předpovídat eh, budoucí trendy zadluženosti tomu se věnujeme, ale souhlasím s vámi, je to důležité, musíme se tomu opravdu dobře věnovat, eh, abychom předložili nejlepší možná řešení pro zabránění takové situaci. Dobrá, eh, oběma vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijali pozvání do našeho výboru. Bylo to pro nás užitečné si vás vyslechnout a zase vás rádi mezi sebou přivítáme. Za pár minut v 10 hodin 15 začneme hlasování. Hmm? Thanks for, to you Okay, we'll start the voting. Takže budeme hlasovat. Začneme dopisem o využívání Evropského fondu při se globalizaci pro High Steel. Takže začínám hlasování. Děkuji. Končím hlasování. EPP má jednoho navíc. Děkuji. Hlasování proběhlo, schválili jsme to druhý dopis o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci Caterpillar Belgium. Takže kdo je? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. Třetí dopis e, o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci Arcelor Mittal. E, Zahají hlasování. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. A nyní Evropská investiční banka, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 1. E, pozměňovací návrh 6 od Juty Steinlo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 7, Javi López. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to bylo zamítnuto. Překontrolujeme si to? Zase jeden navíc EPP. Schváleno. E, pozměňovací návrh 8 Toma Mana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 9 pana Mana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka Tomase Mana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Šestnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Překontrolujeme si to elektronicky. Pozměňovací návrh 16. Takže končím hlasování. Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Překontrolujeme si číslo 31 elektronicky. Končím hlasování. Tak schváleno. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Kompromis E. e pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 42. Pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 si překontrolujeme elektronicky. Zase EPP má jednoho navíc. Schváleno. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 56 elektronicky. Ještě jednou, prosím vás. EPP zase o jednoho navíc. Takže zamítnuto. Padesát sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 58, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska z pozměněné verzi. Kdo je pro? proti. E, uděláme si to elektronicky. Odhlasovali jste, prosím? Takže končím hlasování. EPP má pořád jeden hlas navíc. Ještě ne? Tak, schváleno. Mnohokrát děkuji. A nyní podpora finanční účasti zaměstnanců. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď konečné hlasování o celém, eh, o celé otázce, kdo je pro, elektronicky, říká paní předsedkyně. Končím hlasování. Takže schváleno. Nyní budeme hlasovat o volbě členů správní rady ETF. To je eh, hlasování, které je tajné. Takže se to vezmeme eh, po, podle abecedy. Eh, budeme počítat pouze hlasy pro. Takže buď pracuje, eh, hlasujete pro, nebo nehlasujete vůbec. Takže první kandidát Jan Anderson. Zahajuji tajné hlasování. Pouze hlasujte pro, pokud nechcete hlasovat pro, nehlasujte vůbec. Děkuji. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Takže 30 hlasů pro. Nyní Edit Power. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasů pro Edith Bauer. Jean-François Mézier. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 hlasů. Sara Parkin, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 hlasů pro paní Parkin. Výsledek je následující. Jan Anderson 30, Edith Bauer 39, Jean-François Mézier 22, Sara Parkin 17. To znamená, že ty první tři jména, Anderson, Bauer a Mezie, budou předložena jako naši kandidáti. Předložíme je tedy konferenci předsedů. Eh, děkuji. Takže končím hlasování. minutes we will proceed uh, with the proposal on the seafarers. Že budeme teď eh, řešit otázku námořníků. Je to nesmírně důležitá zpráva o námořnicích pro náš výbor. Takže zahájíme jednání po té, co jsme skončili hlasování. Dovolte mi nyní dát slovo paní zpravodajce pro návrh směrnice o námořnicích, kterou se mění předchozí směrnice a zpravodajkou je Elizabeth Moran Chartier, takže vám dávám slovo, prosím. Já vám velmi děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne zaměříme pozornost na tento návrh zprávy o změně směrnice o námořnicích. A tímto textem se snažíme, řečnice se omlouvá, odmlčuje. Takže jde tu o to, abychom zlepšili pod, pracovní podmínky osob, kteří eh, pracují na palubách lodí s vlajkou zemí Evropské unie. Přeskum tohoto textu je nesmírně důležitý, neboť um, se týká pěti směrnic o ochraně eh, pracujících v případě úpadku zaměstnan- zaměstnavatele, směrnice týkající se eh, takzvaného eh, takzvaného výboru evropských podniků, dále směrnice týkající se zbližování evropské eh, legislativy týkající se propouštění kolektivního a dále směrnice o zachování práv pracujících v případě převodu. Takže týká se to, jak říkám, celkem pěti nástro- dalších nástrojů. jedná se o eh, v podstatě ob, obnovení řešení směrnice, kterou jsme řešili v dubnu 2014, kdy to tehdy selhalo. A tudíž je, tehdy bylo potřeba vzhledem ke končícímu funkčnímu období pracovat pod obrovským eh, časovým tlakem a nebylo možné zorganizovat všechny konzultace, které původně Eh, hodlali zorganizovat a tím pádem ne všechny zúčastněné subjekty měli čas se zúčastnit a dohodnout se se stíno, stínovými zpravodaji. Od té doby, od dubna 2014, co se tedy od té doby stalo? Situace se změnila vzhledem k tomu, že sociální partneři, eh, odbory, i rejdaři, kteří původně se nedohodli eh, na tom textu, se eh, sešli a měli totiž eh, za to, že to je téma, které je významné, do kterého bychom se měli znovu pustit v novém funkčním období. A podařilo se jim nakonec dosáhnout schody, která zajišťuje významnou dohodu, pokud jde o zlepšení pracovních podmínek, ochranu pracovních eh, eh, podmínek, ale také při zohlednění specifič, specifik tohoto odvětví. Tato dohoda pak eh, byla tedy vyzdvihnuta všemi politickými skupinami, byla oceněna. Já jsem sama konzultovala sociální partnery, se sociálními partnery Eh, také jsem pracovala s Evropskou komisí a od začátku této práce jsem se snažila koordinovat se všemi kolegy z různých politických skupin, se stínovými zpravodaji, s nimiž eh, jsme vedli nesmírně konstruktivní debaty a já jim chci nyní eh, poblahopřát, poděkovat Aněs za sociální demokraty, Angerike za EKR, Turnas za e, um, Alde za GUE Patrik, pan Lambert za Zelené a, a Tetiana Begin za F, FDD. Bylo důležité sdílet všechny informační zdroje, které jsme měli k dispozici z předchozího eh, období. Jde nám všem o zlepšení námořního sektoru po eh, té modré knize z roku 2007, která vytyčila tyto podmínky zlepšování, eh, zlepšování podmínek práce pro námořníky. Děkuji teď všem sociálním partnerům, všem dalším hráčům i sekretariátu našeho výboru. Díky nimž tato práce byla možná. A nyní dovolíte-li, tak chci podtrhnout některé pozměňovací návrhy, které přebírám bez změny a které odráží dohodu se sociálními partnery. A to počínaje pozměňovacím návrhem 9. Vlastně bez změn v úplnosti přebíráme ty dohody se sociálními partnery, aniž bychom cokoliv měnili. To samo o sobě představuje značný pokrok. V jedničce jsme chtěli připomenout, ekonomický význam malých a středních podniků, které eh, vytvářejí 85 eh, nových pracovních míst v Evropské unii. pozměňovacím návrhu 2 se snažíme zdůraznit, že chceme ukončit situaci, v níž jsou diskriminováni někteří zaměstnanci, kteří jsou znevýhodněni oproti námořníkům Dále v pozněvacím návrhu 3 říkáme, že tato diskriminace byla ještě zhoršena tím, že v některých státech byly praktikovány určité výjimky a odchylky, proti kterým nebylo už žádného odvolání. V pozměňovacím návrhu 6 se říká, a zdůrazňuje, že je nutné celkově zlepšit pracovní podmínky lidí pracujících na moři. A pozměňovací návrh 7 je hodně důležitý, protože abychom mohli provádět různé konzultace, zejména třeba při propouštění, kde je potřeba dávat informace všem zaměstnancům, tak se použít nové technologie, ty jsou hodně důležité v případě, že jsou ty posádky na moři, že jsou někde jinde než v zemi původu. Takže celkem za to, paní předsedkyně, jsem vás seznámila s pozměňovacími návrhy, kterými se dostáváme k nové směrnici, která již není diskriminativní ve vztahu k lidem pracujícím na moři a tímto vám děkuji za diskuzi, nebo očekávám diskuzi. Děkuji paní Madame Chartier a paní Steinbrook eh, za SAD má slovo. Kolega, který eh, musí eh, být s voliči, dnes mě požádal, abych položil, položila tu otázku za něj. Eh, tohleto směrnicí se tedy dostáváme k tomu, abychom opravdu bojovali proti diskriminaci námořníků zejména tedy ve srovnání s jinými zaměstnanci v jiných oblastech. Sociální partneři dosáhli, nebo respektive navrhli kompromis, který se zaměřuje na eh, konkrétní požadavky a potřeby námořníků, tak aby ta směrnice opravdu na to zareagovala. Paní Morenšatě eh, také předložila návrh, který se zaměřuje na sociální partnery, takže vlastně uzavíráme tam ty mezery, které tam byly, tak abychom mohli nakládat s námořníky tak, jako s těmi, kteří pracují na zemi, na souši. Ehm, Agnes Jungerius by také ještě chtěla poukázat na ty sociální partnery. Eh, děkuji, eh, děkuji jim také, děkuje také paní Mora Šatě. Eh, je opravdu důležité dosáhnout zlepšení pracovních podmínek, sociální ochrany, lepšího dialogu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a také vlastně pod, hm, jde tady o celkovou podporu zaměstnanosti v námořním sektoru. Děkuji.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 která hned od začátku velmi dobře s námi spolupracovala. Dostali jsme tu zprávy také s předstihem. Děkuji také komisi za její návrh eh, na, eh, na základě diskuse se sociálními partnery. Já si myslím, že ten text, který předložila, je vyvážený. Já v minulém týdnu jsem se hodně eh, scházel se zástupci tohoto sektoru, s námořníky, také s těmi, kteří jsou zaměstnaní v přístavech, v přístavních městech v Německu. Všichni říkají, že ty zákony pro námořníky nesmí končit na eh, hranicích jednotlivých států. To musí být něco mezinárodního, eh, přeshraničního, musí to být evropská pozice a já s tím naprosto souhlasím. Eh, to znamená, potřebujeme mít jednotné standardy pro námořníky, ať už jsou zaměstnání jakoukoliv zemí. Eh, podporujeme také opatření, eh, která je staví naroveň těm, kteří pracují na souši. To všechno ale musí být uplatnitelné, zejména pro malé a střední podniky není tedy možné předkládat nějaké eh, přílišné byrokratické požadavky či eh, nákladné věci, které by je příliš zatížily. Proto také musíme eh, přeskoumat tu zprávu a předložit pozměňovací návrhy. Hmm. Nesmíme tedy to stěžovat těm, kteří se plaví pod evropskou vlajkou oproti těm, kteří potom se plaví pod jinými vlajkami třetích zemí nesmí se tedy stát, nesmí být naším cílem, že ty naše podmínky budou příliš těžké. Potřebujeme mít flexibilní nařízení a prostě uznat eh, pracovně právní podmínky eh, námořníků. Takže pracovní právo pro námořníky musí být takové, že mají, řekněme, pracovně právní půdu pod nohama. A v takovém případě potom eh, i my z EKR budeme spokojeni. Thank you, uh, Děkuji. Ola Turnes za ALDE. Děkuji vám mnohokrát. Především bych také ráda poděkovala paní zpravodajce za velice předvedenou práci a plně souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka o potřebě a významu této směrnice. Obecně Eh, bych chtěla uvést, že je to velice dobrá zpráva. Sociální partneři už byli zmíněni a souhlasí eh, s touto zprávou. My bychom měli eh, respektovat dohodu se sociálními partnery a to já si myslím, že naše zpravodajka dělá v tomto případě ale na pár místečkách nacházím eh, mírná, mírné odchylky od dohody se sociálními partnery. Víme, že jako parlament a výbor EMPL hodně hovoří o významu sociálního dialogu a spolupráci a začlenění eh, sociálních partnerů. Ale Touto směrnicí, když máme dohodu se sociální partnery, tak myslím, že naší povinností, že na nejvýš respektujeme takovou tu dohodu se sociálními partnery. A tuto zprávu já vidím jako probířský kámen toho, zda můžeme mnoha slovy respektovat jak naše sociální partnery, tak sociální dialog. To jsou tedy moje eh, takové hranice, ve kterých já budu pracovat dále v dialogu, ale eh, obecně shledávám tu zprávu velice dobrou a těším se na eh, její pokračování. Děkuji. Jean Lambert, zelení. Děkuji. Jenom jsem chtěla přidat hlas naší politické skupiny, především poděkovat paní zpravodajce, sociálním partneru také říci, že eh, široce souhlasíme eh, s návrhem zpravodajky. Možná předložíme pár pozměňovacích návrhů, protože není důvod, proč bychom duplikovali práci, kterou už odvedla zpravodajka. Tiziana Begin, FDD, e prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce. My jsme zahájili diskuzi o této směrnici na základě myšlenky, že na, námořníci by měli mít stejná práva jako pracovníci na pevné zemi ať už se jedná o odborové e, svobody a další práva. Je zapotřebí chránit naše malé a střední podniky i v oblasti námořnictví a chránit je před sociálním dumpingem. Oceňujeme práci paní zpravodajky na této zprávě, ale rádi bychom přispěli pozměňovacími návrhy zde ve výboru aby ustanovení zaměřené na zlepšení sociální a zaměstnanecké podmínky všech e, evropských námořníků Eh, odpovídali také eh, mm, podnikatelskému duchu, inovacím eh, a bezpečnosti na pracovišti a zdraví na pracovišti. Jsem si jistá, že i my v Evropském parlamentu učiníme za dost našim povinnostem. Thank you. The time... Děkuji. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy 29. ledna přijetí v našem výboru 1. dubna a plenární zasedání hlasování bude buď v dubnu, anebo v květnu. Ale ještě jsem zapomněla dát slovo paní Lope Fontaně. Prosím, ještě máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych především ráda řekla, že jsem eh, stínová zpravodajka pro rybolov. Takže když eh, analyzuji zprávy v obou dvou výborech, Mohu zde identifikovat eh, společné rysy, což bude usnadňovat vynikající práci paní Šantie, která jako obvykle eh, sestavila velice vyváženou zprávu, kterou eh, můžeme přijmout. I včera jsme to říkali výboru pro rybolov, že hm, dohoda se sociálními partnery a cíle této zprávy budou zajišťovat to, aby námořníci měli vyšší, aby měli patřičnou ochranu a že to bude platit pro všechny členské státy, aby námořníci nebyli diskriminováni oproti jiným eh, profesím, co se doposud eh, dělo. Eh, zrušení stávajících sankcí v mnoha případech nám pomůže k tomu, abychom nekřivili konkurenceschopnost. A také je důležité pomáhat mladým lidem, kteří vstupují do této pracovní oblasti, protože je tu velký nedostatek mladých lidí právě v rybolovné oblasti. Děkuji vám. Říká paní předsedkyně, to bylo užitečné. Yeah, I don't see. Paní Moran Šartě, přejete si ještě zakončit toto téma? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří přispěli do diskuze za jejich politické skupiny. Děkuji paní Lopé Fontaně, která je také stínovou zpravodajkou. Děkuji za poznámky, za vyslovení obav, které mají. Eh, ještě se sejdeme jako stínoví zpravodajové, eh, až budeme probírat pozměňovací návrhy a případně budeme eh, hledat možné kompromisy společně. Ještě bych ráda odpověděla na poznámku paní Juty Steinrock, abychom mohli tento návrh směrnice začlenit eh, eh, do práce permanentní skupiny, která funguje mezi odbory a Evropským parlamentem. To by bylo, to by bylo užitečné, aby to tak bylo, aby tento projekt eh, takto fungoval. Pokud si to přejete. Budeme o to usilovat. Eh, ještě jednou děkuji za to, že jste byli opravdu mimořádně konstruktivní. A na závěr, paní předsedkyně, bych ráda řekla, že eh, dohoda, která, které bylo dosaženo se sociálními partnery, byla velice složitá, protože se jednalo o dohodu mezi rejdaři a posádkami. A je také zapotřebí, abychom našli z politického hlediska způsob, jak vybudovat takový text, který bude chránit posádky, které jezdí nebo plují pod evropskými vlajkami. Děkuji. Já jsem také přesvědčena, že tato zpráva je klíčová. Přejdeme dál k bodu číslo 13 a to je přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí. A předám slovo navrhovatelce paní Sanderza EPP. Prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní Eh, předsedkyně, já bych chtěla především poděkovat eh, administrátorům a poradcům, kteří mě pomáhali a kteří mě vedli při vypracování eh, tohoto pro mne prvního stanoviska od té doby, co jsem se stala europoslankyní. Tento text, který máme před sebou dnes, je tedy stanoviskem, který se, které se vztahuje ke zprávě ekonomického výboru tato zpráva je tedy z vlastní iniciativy vedená ve výboru EKON. Jedná se o sdělení Evropské komise ohledně přeskumu rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, kontrolní hodnocení a výzvy. Ten text, o kterém dnes hovoříme, eh, se zabývá budoucností eh, ekonomického řízení znovu nastartováním růstu a tvoření pracovních míst v Evropě. A my se musíme zaměřit na koordinaci, nejen ekonomickou a rozpočtovou, e, protože nám jde o to, abychom samozřejmě respektovali daná pravidla, ale je zapotřebí, abychom se zaměřili také na sociální koordinaci a tím, abychom umožňovali sociální e, blahobyt a abychom e, uvolnili možný potenciál v Evropě. Je já eh, si myslím, že můžeme eh, žádat od hospodářského řízení, aby se více zaměřilo na sociální aspekty, nejen tedy na eh, zdravou ekonomiku a rozpočet, ale také na zaměstnanost, na pracovní místa a právě to bude lépe umožňovat našim občanům, aby se lépe zhostili evropského projektu. A Eh, tedy z tohoto pohledu já jsem eh, vystavěla eh, tento text ve dvou kapitolách nebo o dvou tématech. Za prvé jsem chtěla hovořit o fungování stávajícího rámce a navrhnout možné směry zlepšování tohoto fungování, aby tento rámec byl efektivnější a také dbát na to, abychom patřičně zohledňovali sociální rozměry. Takže navrhuji především, aby se konaly eh, eh, harmonizační eh, schůze mezi EPSCO e e a ECOFINem v rámci přijímání doporučení jednotlivým členským státům, a to za účelem podporování ekonomických politik a také sociálních politik a politik zaměstnanosti. Také připomínám význam integrace sociálních indikátorů do programu týkajícího se e, mechanismu rychlého varování. Každoročně e, je toto součástí té výroční zprávy o růstu. A to musíme zohledňovat, protože se tu jedná o sociální dopad makroekonomických eh, opatření a eh, zdůrazňuji, že je důležité opravdu toto patřičně využívat. Za druhé, ráda bych zdůraznila také konkrétní specifická doporučení, která jsou každoročně eh, dávána komisi členským státům v rámci těch sankčních eh, pravidel dnes, kdy se snažíme znovu nasrtovat ekonomiku, bychom měli mít takový rámec, který bude inteligentní, který bude pozbuzovat k dobrým osvědčeným praxím, bude stimulovat. To je přesně možnost, kterou my teď nacházíme v tom, že budou eh, patřičně aplikována eh, ona doporučení komise, tak aby členské státy eh, a inteligentním způsobem je Eh, aplikovali. A tato doporučení nemají být chápána jako něco navíc, jako zátěž, ale naopak jako pomoc. Například je zapotřebí pracovat tímto způsobem eh, efektivními aplikacemi eh, a efektivní realizací opatření pro zaměstnanost mládeže a tím bojovat proti nezaměstnanosti mládeže. Například se musíme zaměřit také na portál EURES a také se zaměřit na malé a střední podniky které se mohou navrátit k růstu a mohou nám pomoci eh, zvýšit zaměstnanost v Evropě. V rámci těchto úvah o zlepšení evropského rámce ekonomického řízení Eh, se zaměřují na trvalý ekonomický dialog, který je podle mě potřebný mezi institucemi, eh, také eh, na úrovni institucí evropských, národních orgánů a sociálních partnerů. A také by měl být tento dialog součástí evropského semestru, což navýší jeho demokratickou legitimitu. A na závěr bych ráda řekla, že nyní bychom měli Eh, bychom měli především předcházet eh, situacím, ve kterých dnes jsme. Eh, protože ekonomická řešení nyní patřičně nezohledňují sociální aspekty, aspekty zaměstnanosti a přitom právě tyto sociální aspekty a aspekty zaměstnanosti zaručují prosperující ekonomiku a zdravou ekonomiku. To je to, co jsem vám kolegové chtěla sdělit dnes ráno. Jsem vám k dispozici k výměně názorů ohledně tohoto stanoviska a všechny vaše přispění a pozván, eh, poznámky jsou samozřejmě velice vítány. Děkuji. Děkuji vám. Slovo dám stínovým zpravodajům za SAD. Sergio Gutierrez Prieto, prosím. Sí, buenos días, sí. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce za první verzi, také za vysvětlení, které poskytla. Eh, souhlasím s ní v mnohém, je to zásadně důležitá zpráva v této fázi parlamentního mandátu. Eh, mechanismy hospodářské zprávy jsou důležité od té doby, kdy se to začí, začalo provádět um, řekněme přesto, že máme určitou nerovnováhu mezi makroekonomickými politikami a potřebou je koordinovat, takže podívat se také na dopad toho všeho na zaměstnanost. Ten největší problém je tedy asi eh, nedostatek koordinace eh, tak, aby to potom mělo tedy jasný dopad na zaměstnanost. To je potřeba okamžitě napravit. Bylo by dobré, kdyby ta zpráva nevyjadřovala pouze stanoviska, ale také vyzývala, aby došlo ke změně. Musíme mít dobře nastavené ehm, služby zaměstnanosti, sociální zabezpečení. Musíme zajistit, že naše stanovisko podle eh, pravidlo 150 je stejně důležité jako stanovisko výboru ECON. Mechanismy, které se implementovaly před pár lety, eh, se zaměřovaly na kombinování politik, které uplatňují evropské instituce v členských státech, tak abychom dosáhli strategie 2020 a jejich cílů. Ale stále jsme tomu poměrně vzdáleni právě proto, že ty koordinační mechanismy vybouchly. A to se tedy týče oblasti jako vytváření pracovních míst, boje proti sociální nerovnosti. My tyhle ty všechny mechanismy tedy musíme nějak oživit. Můžeme například svolat společná eh, setkání také s, ECOFIN, eh, s ECOFINem, protože pokud se nepodaří dobře implementovat ty smlouvy, pokud ne, nemůžeme dobře koordinovat eh, tyhle ty dvě úrovně, tak ehm, to nikam nevede. Když se tady podíváme třeba na eh, ekonomická opatření, která jsme eh, implementovali, pokud mají mít funkci, musí mít jasné dopady. Eh, od té doby, co se eh, přijal eh, ten balíček opatření, kterému se říká Sixpack, tak teď vidíme, že buď se vzdalují země svých cílů, co se týče snižování zadluženosti a podobně, mají třeba problémy s nezaměstnaností ve výši 25%, mm, míru chudoby, která je taky příliš vysoká, potýkají se s velkými sociálními problémy a já mám takový pocit, jako kdyby evropské instituce tohle to všechno nehodnotily, nevyhodnocovaly. To je potřeba udělat. Musíme to také udělat ehm, proto, abychom zvýšili demokratickou legitimitu prostě je důležité, aby Evropský parlament měl stejnou váhu jako komise a rada při rozhodování o takovémto typu politik. Takže proto v rámci evropského semestru mm, eh, voláme vlastně po jakési interinstitucionální dohodě, aby parlament měl stejnou váhu jako rada a komise. protože pokud eh, Evropský parlament prostě předkládá pouze nějaké stanovisko, které není závazné, to eh, jde eh, proti principům evropské demokracie. My jsme se také snažili dosáhnout toho, aby rozpočty evropských zemí nejdřív byly přeskoumány v evropských institucích, předtím, než jsou schváleny národními parlamenty. ale eh, Evropský parlament eh, v, v, v téhle oblasti vůbec nemá, eh, jak se k tomu s nějakou váhou vyjádřit, předkládá k tomu nějaké stanovisko. A já si opravdu myslím, že my a také národní parlamenty zastupujeme občany a proto bychom také měli mít nějakou váhu. A konečně, co se týče těchto mechanismů, které přeskumávají hospodářské řízení, musíme se také podívat na účast občanské společnosti. Protože e, řada sociálních partnerů si připadá vyloučena. A pokud oni a také občané si připadají vyloučeni z toho procesu, potom nám narůstá populismus a euroskepticismus. Samozřejmě někteří ti eh, populisti, eh, těm se to líbí, ale eh, takhle to nejde dál. My přece potřebujeme nějakou seriózní diskusi o těchto těch tématech. Takže takhle jsem načrtl své myšlenky. Já si myslím, že ten, ta první verze té zprávy je skvělá. Já souhlasím s paní zpravodajkou e, i v tom, co říkala ve svém úvodním projevu, takže já si myslím, že všechny tyhle ty věci jsou zásadně důležité pro to, abychom e, napravili chyby z minulosti. Pan Krasnodevský z EKR, prosím. Děkuji. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tento návrh zprávy. tomto prvním návrhu je celá řada zajímavých bodů, zejména ve druhé části. My s nimi souhlasíme, tedy já osobně s nimi souhlasím, ale mám jisté pochybnosti, pokud jde o první část vašeho návrhu. V bodu jedna, například máte pozitivní hodnocení koordinačního procesu. koordinace naší ekonomické politiky, jak se tomu dříve říkalo. My vše všichni shodneme na tom, že růst evropského hospodářství je spíš záležitostí vzdálenější budoucnosti. Ovšem, hodnocení stávající aktivity by tudíž mělo být negativní a to by se mělo také odrážet ve vaší zprávě. Ne všichni v naší skupině mm, se domnívají, že existuje automatická vazba či korelace mezi koordinací na evropské úrovni a růstem. Tudíž se domnívám, že je důležité, ne-li zásadní, zúraznit to, co máte v bodě 2. To znamená nutnost hodnotit eh, účinnost a efektivnost celého toolboxu a všech nástrojů, které jsme až dosud použili. V tomto ohledu odkazuji na předřečníka to, co je v bodě 10 vašeho návrhu. To znamená, že hodláme eh, po, posílit evropský semestr to je spíš záležitost demokratického deficitu. Neměli bychom jen posilovat eh, naše koordinační mechanismy na evropské úrovni, protože to samo o sobě oslabí roli národních parlamentů. nestrácejme ze zřetele, že je to právě v národních parlamentech, kde jsou lidé, kteří vědí, co jejich eh, voliči potřebují. Rozpočtové otázky a další věci, eh, pokud to uplatníme na evropské úrovni, tak to jen zvýší eh, pocit demokratického deficitu souhlasím s tím, že Evropský parlament by se měl podílet na otázkách souvisejících s koordinací hospodářské zprávy, ale nemyslím si, že by taková aktivita mohla sama o sobě napravit stávající demokratický deficit. Takže bychom neměli hovořit o prohlubování semestru. Spíše bychom měli tento nástroj zefektivnit, ale učinit ho poněkud omezeným v jeho rozsahu. Děkuji. A nyní Ola Tornes, eh, stínová zpravodajka za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte poděkovat eh, zpravodaj za dobré stanovisko které se dotýká řady významných bodů týkajících se eh, ekonomické zprávy. Zcela souhlasím s, s, s tím, eh, že se zdůrazňuje eh, ten závazek další ekonomické konsolidace a ekonomického rámce. Dále je tu angažmá týkající se evropského ekonomického semestru, Eh, zpřístupňování financí malým a středním podnikům. To všechno je chválihodné. Volání po těsnějším ekonomickém dialogu mezi členskými státy a komisí, tak aby se tím zvýšila demokratická odpovědnost, tím rovněž nemůžeme než souhlasit. Naší rolí výboru pro zaměstnanost sociální otázky je zabývat se právě tím aspektem zaměstnanosti a myslím si, že je, máme jeden úkol, který je ještě důležitější než všechny ostatní, a to je vytváření nových pracovních míst. Jestliže mají vznikat pracovní příležitosti v Evropě, a to se ve, v návrhu zprávy také říká, musí pokračovat ekonomická konsolidace. Důvěra v ekonomiku je základem soukromých investic a to je pak zase východisko pro tvorbu nových pracovních míst, perspektiv pro Evropany, které, kteří eh, jsou nezaměstnaní. To je tedy něco, čeho si velice cením. Jinak eh, jsem se zprávou spokojená, ale budu mít možná několik komentářů týkajících se eh, ekonomické konsolidace. A také role malých a středních podniků. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Zague, pan Zuber, nevidím. Takže Monika Vana za zelené dostává slovo. auch der Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce za úvodní projev. Já ovšem musím říci, že mi zelení, jak to změní, tak ten směr, kterým jde ta zpráva, vnímáme opravdu kriticky, protože jednak ta analýza, eh, to už tady zaznělo, eh, trošku se vzdaluje realitě, když v prvním odstavci napíšeme eh, ten rámec, Eh, přispívá eh, chytrému eh, rozvoji, tak se podívejme, prosím vás, na čísla. Ta hovoří úplně jiným jazykem. Takže tohle to jsou maximálně cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, ne fakta. Takže si myslím, že to znění bychom tam určitě měli pozměnit. A potom, co se týče dalšího znění, tam zase to pokulhává zatím, jaké už jsme měli dokumenty i na tomto výboru, i na jiných výborech. Například hovoříme tady o udržitelném růstu a kvalitních pracovních místech. Tady se najednou hovoří pouze o růstu a pouze o pracovních místech, takže to bychom opravdu měli vylepšit. A konkretizovat to si myslím, že je jasné. Tady jde přece o více než o konkurenceschopnost Tady třeba máme ty cíle Evropy 2020, které musíme zvýraznit. Ochranu klimatu, zaměstnanost, tohle to jsou taky eh, investice, o kterých se správně hovoří, také strukturální eh, reformy, o kterých se právem hovoří ve zprávě. To je, to je důležité, eh, to je v pořádku. Takže ale musíme požadovat sociální investice, musíme požadovat investice do veřejných služeb, musíme tam prostě specifikovat některé věci tak, aby se tam nehovořilo jenom tak o liberalizaci a deregularizaci, ale také o budovávání, budování udržitelné společnosti a boji proti nerovnostem, proti chudobě. To jsou prostě aspekty, které by se v textu měly zlepšit. Také bych chtěla posílit celý ten odstavec o sociálních indikátorech. To si myslím, že to je jedna z klíčových otázek a e, chtěla bych poukázat na to, že se tady hovořilo o té výměně stanovisek, ale já si myslím, že tady prostě musíme zdůraznit lo- lokální a regionální partnery protože právě na této úrovni eh, můžeme dosáhnout do eh, těch cílů eh, strategie 2020. Právě tam se vy, by se měly vyměňovat ty důležité modely a úspěšné postupy. Další věci tady zase zazněly, jako například demokratická zodpovědnost a zapojení sociálních partnerů do evropského semestru, ale také občanská společnost do toho musí být zapojena do evropského semestru. Včera jsme zase hovořili o Annual Growth Survey, um, minulá komise slíbila, že občanská společnost bude více zapojena do evropského eh, semestru. V, v tom smyslu by měly být předloženy taky nějaká vodítka nebo směrnice. A o to vlastně tady jde i v tomhletom stanovisku. Eh, takže do 30. ledna také samozřejmě v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji. Laura Agias, FDD. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji také kolegyni za předloženou analýzu. Nicméně my jako Hnutí pěti hvězd předložíme několik kritických prvků upřesnění. Za prvé, oceňovat nebo spokojovat se s ekonomickým eh, řízením podle mne je poněkud eh, nevyvážené prohlášení, protože ekonomické řízení se stává v některých státech eh, povinností, nutností, která je vynucená a neumožňuje účast a rozvoj a spíše než by eh, vyvažovala hm, sociální situaci, tak eh, zhoršuje nerovnováhu. Co se týče konta rozpočtu, ano, to je dobré, ale eh, bylo by zapotřebí, aby se toho celého aktu účastnili také sociální partneři, protože jinak ztrácíme rozměr skutečných občanů a jejich potřeb. Chápu, že je velice důležité mluvit o nezaměstnanosti mládeže, ale byla bych ráda, abychom se zabývali i jinými druhy nezaměstnanosti, protože jediným zásadním problémem není nezaměstnanost mládeže. Větší obavy eh, vzbuzuje nezaměstnanost, která je dlouhodobá a to zejména mm, jako dopad krize posledních let. No a co se týče nezaměstnanosti mládeže, ráda bych také zdůraznila, jak je důležité věnovat se vytváření pracovních míst, možnosti vytváření pracovních míst. Já souhlasím s tím, abychom mluvili o posilování malých a středních podniků, ale když se mluví o Evropské investiční bance, tak EIB eh, e často nefinancuje úvěry malých středních podniků, ale velkých infrastruktur a velkých projektů. A často malý a střední podnik eh, dostane jen směšné částky. Co se týče přezraniční mobility, dobře, je to příležitost, přestěhujme se. Jsou tu dva miliony pracovních míst, které jsou k dispozici v Evropě výborně. Můžeme poslat mladé lidi, ať jdou pracovat někam jinam. Ale kdy chceme vytvářet pracovní místa, vyprázdníme ty země, kde není pracovní místo a stanou se tedy prázdnými, protože pracovní místa jsou v nějaké jiné zemi. E, já bych čekala, že budeme řešit problémy se zaměstnaností v té vlastní zemi a že tam budeme poskytovat možnosti, protože mobilita ano, to je dobrá věc, nicméně umožněme také jednotlivým členským státům, aby se vrátili k tomu, že budou vytvářet pracovní místa. Protože Jinak budeme mít eh, Jižní Evropu neobydlenou, protože tam jsou velice omezené možnosti vytváření pracovních míst a lidé se přestěhují někam jinam. A také jsem slyšela, že zapotřebí zaměřit na prevenci, ne na eh, terapii, no, ale jedná se o vážnou chorobu v tomto případě. Takže já bych byla ráda, kdyby ta prevence tady eh, byla, nicméně teď potřebujeme i tu lékařskou péči, tu, když žijeme v zemi, kde se e, nemoc nebo ta choroba uzdravila, tak můžeme hovořit dál o prevenci. Až e, poslední evropské dítě, které žije pod prajem chudoby, přestane mít hlad, až budeme uh, Eh, asenovat katastrofální sociální situaci v členských státech, tak můžeme mluvit dál o prevenci. Já bych ale teď ráda slyšela, jaké léčebné zákroky tu máme pro ty země, které trpí chudobou. Thank you. Uh... Děkuji. A slovo má opět paní Sander. Máte-li nějaké úvahy, kterými byste chtěla uzavřít toto téma? Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, milé kolegyně a milí kolegové, za vaše velice pozitivní příspěvky. Jsem přesvědčena, že budeme mít příležitost eh, pokračovat dále v naší výměně názorů. Eh, zmíním se o některých prvcích, jako demokratická legitimita, dialog, evropský semestr, jeho posílení či neposílení, jakým způsobem zlepšovat všechny tyto aspekty. O tom všem budeme mít příležitost společně diskutovat. Takže eh, bych ráda jen na závěr se zmínila o eh, dalším harmonogramu. Víme, že výboru Econ změnili eh, lhůty, protáhli je, takže budeme mít více času eh, i u nás ve výboru na toto stanovisko a proto bych se ráda ještě domluvila s naším sekretariátem ve výboru EMPL. Zda je tu možnost prodiskutovat pozměňovací návrhy ve výboru, což se původně nečekalo. Myslím, že by to bylo zajímavé pro nás všechny. A chtěla bych připomenout tedy, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 30. ledna, ale e, se mám samozřejmě k dispozici, abychom e, mohli e, bilaterálně případně diskutovat o věcech, které jsou pro vás zajímavé. Ještě jednou vám děkuji a vám k dispozici. Děkuji vám. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je tedy 30. ledna a Předpokládáme, že přijmeme zprávu 26. února zde na výboru. Pokud se to změní, tak vám to zase dáme vědět. V 15.15 15 budeme pokračovat kapitolou 2 našeho zasedání. Takže děkuji za eh, diskuzi dnešního dopoledne a v 15 hodin 15 minut se zde znovu sejdeme.